Kolegy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme naši eh, schůzi a děkuji eh, všem, kdo eh, takto přesně přišli na čas. Jako první bod na pořadu jednání máme schválení pořadu jednání. Víte, že byl navržen, navrženy změny e-mailem, byly vám rozeslány včera tyto změny pořadu jednání. Týkají se od bodu eh, o Alžírsku na 11, hlasování o dvou stanoviscích eh, dnes odpoledne ke konci schůze. A pak je to eh, hlasování o zprávě pana Líska zítra ráno. A máte k dispozici anglicky další text, k dnešní eh, schůzi. Tento text tedy zahrnuje všechny změny, o kterých jsem teď hovořil. Pokud nemáte žádné výhrady, můžeme tedy považovat eh, pořad za schválený. Jako další bod tu máme schválení zápisu z 22. září 4. a 5. října 11. října. Nemáte-li výhrad, jsou tyto zápisy eh, schválené. Výhrady nejsou. Třetí bod. Návrh doporučení Evropského parlamentu radě o konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nímž zavedla EU omezující opatření, pokud jejich představitelé uplatňují své osobní a komerční zájmy v EU. Teď bych eh, chtěl hovořit o druhém návrhu doporučení Evropského parlamentu, které směřuje k tomu, abychom byli konzistentní v naší politice vůči autoritářským režimům. Spravodajem pan Graham Watson předložil návrh doporučení už 5. října za přítomnosti experta, který přednesl hodnocení dopadu jednotlivých sankcí v určitých zemích. Eh, Lhuta pro pozměňovací návrhy vypršela 17. října. Celkem bylo předloženo 139 pozměňovacích návrhů. Chtěl bych nyní poprosit pana kolegu Watsona, aby eh, promluvil o těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Pane předsedo, doufám, že nezabedu příliš mnoho času našim kolegům jak jeden z anglických králů Jindřich VIII. řekl, eh, řekl šesté manželce Anne Boleyn, neboj, dlouho to nebude trvat. Je pro mne velkým potěšením po druhé přicházet s touto zprávou. A ještě za přítomnosti um, studentů uh, Univerzity James Madisona a myslíme, že jako velký federalista by eh, James Madison schvaloval tuto naši práci eh, a způsob, jakým Evropská unie chce eh, se budovat jako Evropa hodnot. A právě v tomto světle já teď přináším, pane předsedo, před vás tento návrh o konzistentní politice sankcí vůči autoritářským eh, režimům, tedy představitelům autoritářských režimů a možných omezujících opatřeních. Na začátku bych rád eh, nadnesl, že na základě diskuze, eh, jak se vyvíjela, jsme viděli, že tuto zprávu bude třeba přejmenovat, takže se bude jmenovat návrh na doporučení Evropského parlamentu radě o konzistentní politice o uplatňové vůči autoritářským režimům, proti nímž zavádí EU omezující opatření e, týkající se osobních a komerčních zájmů vůdců těchto režimů v EU. E, proto, aby tedy nebylo slovo autoritářský režim, e, to slovo autoritářský tam nebude, ale eh, měli bychom jasně vysvětlit, že se jedná o režimy, proti nimž už jsme zavedli nějaká omezující opatření. Eh, vím, že kolegové nepotřebují připomínat, že ve světle událostí arabského jara, eh, které se odehrálo letos, kdy jsme byli v určitém smyslu vystaveni situaci, kdy Eh, rozčílení obyvatelé eh, se seděli nebo se postavili proti svým eh, autoritářským představitelům v severní Africe. Tak bych chtěla připomenout kolegům, aby se zaměřili na tuto zprávu a některé pozměňovací návrhy. Chci poděkovat sekretariátu za plodnou spolupráci, snažili se vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy z těch předložených pozměňovacích návrhů. Také děkuji spolu s pravodajům za vynikající eh, spolupráci a pomoc při zajištění toho, abychom dosáhli širokého koncenzu pro tuto zprávu. Možná bych měl vyjasnit dvě věci. Jedna z nich souvisí s využitím slova sankcí na jedné straně a omezujících opatření na druhé straně. Evropská unie ve smlouvách nevyužívá slovo sankce. Nazýváme je omezující opatření. Sankce je slovo vyskytující se ve slovníku Spojených národů. A pokud se Eh, aplikují tyto sankce, tak my je také nazýváme omezující eh, mm, opatření. Někdy máme i naše vlastní eh, omezující opatření, která uplatňujeme a která tedy nevyplývají z rozhodnutí OSN. A, a proto já navrhuji, aby nebyl přijat pozměňovací na 43. V legislativě EU se využívá tímto způsobem tedy tato terminologie a sankce by tam neměla být. My chceme, aby Evropský parlament měl určitou úlohu v tomto procesu. Při budování Evropské služby pro vnější činnost a společné eh, zahraniční a bezpečnostní politiky navrhuji, aby Evropský parlament měl úlohu tím, že bude vytvářet rámec politiky pro omezující opatření a také při monitorování a hodnocení této politiky. Není v mém úmyslu, aby Evropský parlament měl úlohu eh, v každém eh, jednotlivém rozhodování o jednotlivých, eh, o jednotlivých omezujících opatřeních, tedy jaká opatření konkrétně mají být přijata vůči komu. To je otázka administrativy. Velká většina těchto pozměňovacích návrhů může být eh, spojena do 16 kompromisních pozměňovacích návrhů. Nebezpečím vždycky je v takové situaci, že že to doporučení může pak vypadat jako vánoční stromeček, na kterém je navěšena spousta eh, blízkavých koulí. Nicméně se nám eh, podařilo eh, jasně udržet záměr tohoto doporučení a doufám, že to kolegové také uvidí, až budeme probírat jednotlivé pozměňovací návrhy. A že se nám podaří tedy úspěšně eh, přijmout eh, konzistentní návrh. Děkuji vám. Než předám slovo stinovým zpravodajům a všem kolegům, kteří si budou přát promluvit, Chtěl bych vás požádat, abyste se vyslovili o návrhu, který předložil zpravodaj o zrušení eh, nebo tedy vymazání toho slova autoritářský. Eh, toto slovo se nachází v samotném návrhu doporučení. Pokud nemáte výhrad eh, k vymazání tohoto slova, tak se budeme držet návrhu pana Vocna a přijmeme ji. Máte někdo výhradu? Nikdo nemá výhrad. Výborně je to tedy přijato. Stinoví zpravodajové jsou. Kolegyně Čajkl, doufám, že správně vyslovu Jegle. Kolegyně Jegle. Prego. Eh, pane předsedo, děkuji, bylo to provedeno velice dobře. Já bych eh, chtěla nejdříve poděkovat našemu zpravodaji za tuto zprávu z, také za jeho otevřenost eh, vzhledem k tomu, eh, kolik tady bylo pozměňovacích návrhů a museli jsme pracovat na kompromisech. Chtěl bych také poděkovat eh, dalším kolegům, kteří byli připraveni spolupracovat a jak řekl pan zpravodaj, jasně definovat cíl a vyhnout se tomu vánočnímu stromečku. Já věřím, že pokud budeme tímto směrem pokračovat, dosáhneme cíle. Pro nás jako lidovce je důležité to, abychom u všech eh, aktivit, které aplikujeme vůči těmto režimům, abychom přitom respektovali lidi v těchto zemích a jejich práva. To je důležitá věc je třeba se ještě více zamyslet nad to formulací restriktivní opatření a sankce. To jsme už včera jasně řekli. Vzhledem k tomu, že víme, jak vypadají přesně ty definice, dokázali bychom si představit také sankce jako již dřívější opatření, čili ne Eh, jenom jako součást sumy restriktivního opatření, ale možná už v ranějším stádiu. To by bylo na úrovni EU. To je třeba ještě dovyjasnit. My klademe důraz na to, jak je to napsáno ve zprávě, že poté, je třeba myslet také na obnovu a další podporu při budování právního státu a demokratizaci. Takže a možná také potom v budoucích volbách. To by měly být naše cíle. Vztahy s těmito zeměmi by neměly být vždycky zásadně a totálně přerušeny, ale vždycky bychom si měli nechat nějaká zadní dvířka, aby byla možná třeba hospodářská spolupráce, to je v našem zájmu. A důležité je, aby v rámci či s ohledem na hospodářské, společenské a ideologické eh, ohledy eh, se dívat také na, řekněme, eh, občas měřit dvojím metrem, čili na to bychom měli také jako parlament dbát. Děkuji. Grazie. Děkuju. Jako další promluví kolega Sala za sociální demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. Skutečně jenom velice stručně, jako už eh, ostatní řečníci. Oceňuji kompromisní pozměňovací návrhy, kterých se nám podařilo v této zprávě dosáhnout. Já mám eh, takové dvě problematické eh, záležitosti. Jednak ten explicitní základ eh, vzdělávání dětí těchto zahraničních vůdců. My jsme tento problém už vyřešili a to velice jednoduše, protože jsme se zkrátka této formulaci vyhnuli a více jsme zdůraznili zákaz eh, vydávání víz a tímto způsobem můžeme vlastně i tu problematiku vzdělávání vyřešit, eh, aniž by byla jakkoliv dočena lidská práva. A můj druhý problém se týkal toho, že jsme se pokoušeli kvantifikovat uh, nebo najít nějaká kvantifikující kritéria pro tato opatření nebo sankce proti autoritářským režimům a Opět se nám podařilo této formulaci se vyhnout, což si myslím, že je velice důležité a dobré, protože v těch kompromisních návrzích a v jiných pozměňovacích návrzích vidíme, že se nám podařilo nastavit dobrou rovnováhu mezi odpovědností parlamentu a mezi odpovědností eh, výkonné moci. A myslím si, že u takovéto zprávy, jako je ta naše, je to velice důležité, protože jinak často dochází ke směšování kompetencí jednotlivých institucí. Jinak jsem připraven podpořit všechny kompromisní návrhy a stejně tak i většinu dalších pozměňovacích návrhů, které nám zpravodaj předkládá, stejně jako kolegové z dalších politických skupin. Myslím si, že vzhledem tomu, že všechny eh, usilují o posílení podstaty této zprávy, že můžeme podpořit. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má pan James Gibride ze sankčního týmu SVČ. Um, Děkuji vám, pane předsedo. Možná by bylo lepší, abych vystoupil až později v diskuzi, až uslyšíme další vystoupení poslanců. Jenom bych teď zopakoval, jak už jsem říkal minule, když jsem reagoval na eh, výzvu výboru pro politickou bezpečnost, kdy jsme měli revidovat naše osvědčené postupy, tak eh, jsme v zásad, tak jsme zároveň provedli monitoring, tak jak o tom mluvili jednotlivé členské státy, což je důležitá věc a vlastně se to odráží i v té vaší diskuzi. Pak další věc, jak už řekla paní Jegle, tak sankce jsou součástí balíčku opatření a my vždy bereme v potaz politický kontext a další opatření, která uh, už fungují, takže vítám tuto diskuzi stejně jako tu předchozí eh, debatu a jsme velice rádi, že vaše diskuze odráží do jisté míry i naše vlastní eh, úvahy o tom, že je potřeba revedovat eh, doposavat používané osvědčené postupy. Děkuji. Já jsem vás požádal, o to, abyste promluvil, protože nikdo z poslanců se už nehlásí o slovo, proto je tedy důvod, proč jsem vám dal slovo právě teď. Nyní může odpovědět ještě pan zpravodaj, pokud si tak přeje. Ano, děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo. Není mnoho, co bych řekl. Ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, paní Jegle a panu Zalovi za jejich příspěvek a také dalším stínovým zpravodajům, kteří usnadnili tuto práci při hledání koncensu o tak eh, významném eh, tématu. Odpovědí na příspěvek pana Kibrajta, protože já si jeho slov velice vážím, mi připadá, že tato oblast podle mne bude vyžadovat ještě další diskuzi mezi eh, parlamentem a jednotlivými, jednotlivými odděleními eh, komise v rámci rozvoje bezpečnostní zahraniční politiky. Ten záměr by měl být jasně, neměl by se ztratit ani v exekutivě. Mělo by být jasné, že zde v parlamentu nám velice leží na srdci to, abychom sankce aplikovali konzistentně a e, na základě těch e, rozměrů nebo těch e, priorit, které jsme si stanovili, ať už se jedná o zemi i jakéhokoliv významu či velikosti, tak aby bylo jasné, že jednáme na základě jasných zásad spíše než že skrýváme své eh, obavy v případě, že jednáme eh, s velkou či mocnou zemí. Eh, pokud tak to máme mít tedy jakousi sílu, pravomoc jak v této oblasti, tak musí být všem zjevné, že jednáme na základě konsistentních principů. z výboru, z výboru pro zahraniční politiku a bezpečnost by toto jasně mělo také jasně vyplynout. Děkuji. Hlasovat se bude o návrhu doporučení 20. prosince. To bude na další schůzi našeho výboru a já blahopřeji eh, kolegovi Saru Grahamovi k vynikající talštině. Nyní musíme na chviličku přerušit naše zasedání, musíme vyčkat příchodu pana Kovačeva, který bude hovořit o následujícím tématu. Bene, kolegy, possiamo riprendere i nostri lavori. Kolegové, můžeme se vrátit k naší práci. Následujícím bodem je změna nařízení 539 z roku 2001. Je to je nařízení Hrady. Jedná se o e, seznam e, zemí, e, nebo mm, jejíž občané musí mít víza při překonání naší vnější hranice a o seznam zemí, jejichž občané jsou vyňati z této vízové povinnosti. Nyní se budeme zabývat pozměňovacími návrhy týkající se návrhu stanoviska a proto hned předám slovo kolegovi Kovačevovi. Grazie, prezidente. Dear colleagues, I welcome the... Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já vítám návrh komise na úpravu nařízení číslo 539 z 2001, kterým se stanoví seznam třetí zemí, štátní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum a tak dále. Máme tady pozitivní a negativní seznam. V návrhu komise je třeba eh, reciproční mechanismus upravit eh, v souladu se smlouvou o fungování Evropské unie, eh, konkrétně s posílením role Evropského parlamentu. Máme zde pojistku eh, na dočasné, dočasné zrušení vízové povinnosti pro určité země a tady předpokládám, že komise v případě, že nastane naléhavá situace, může zde pružně zasáhnout. To je velice důležité vzhledem k pozici EU k jiným zemím a regionům, eh, také v různých politikách. Eh, velice důležité ustanovení, eh, které by bylo dosti obecné, by mohlo poněkud eh, přehlížet zájmy členských zemí v otázce liberalizace víz eh, vůči některým partnerům. Já bych tedy chtěl eh, podpořit návrh komise. Komise navrhuje určité podmínky, které členské země Eh, musí eh, deklarovat eh, před komisí a důležité je, že zde není automatismus v přerušení nebo pozastavení vízové povinnosti pro určité země. Místo toho se navrhuje proces evaluace, která se musí vztahovat k zahraniční politice EU, a také k regionu této třetí země. A v rámci tohoto procesu by měla být také by měly být zapojeny vstupy z Evropského externího servisu. To je také můj návrh. Já jsem navrhl jednu změnu, jeden pozměňovací návrh, dal jsem to k dispozici kolegům eh, s Libem. A to je totiž výbor, kde se bude projednávat většina pozměňovacích návrhů. Eh, my nejsme ten rozhodující, eh, rozhodující výbor. Já tedy očekávám stanoviska od kolegů nyní. Děkuji. Děkuji. A e, pan, e, paní Fajon je, je e, stínou zpravodajky za socialisty. Já budu hovořit slovinsky. Chtěla bych poděkovat za představení této zprávy naším zpravdajem, musím říci, že zde rozhodujeme o eh, velice ožehavé eh, politicky ožehavé zprávě. Vypadá to na první dole technicky, ale my víme, že momentálně svoboda pohybu v rámci Unie je poněkud napodobo, eh, napadána. A sice i v rámci Evropské unie. Návrh po první vlně eh, emigrace ze západního Balkánu se zde vlastně objevil a jde o eh, imigranty, kteří se pokusili ilegálně dostat na území EU. Já tady mám určité vážné pochyby. Já tady vítám eh, návrh komise eh, na takovou tu pojistku, která umožňuje dočasné zavedení výzum pouze za velmi přísných podmínek. Přesto se ovšem bojím, že v praxi to bude používáno jinak a že některé země eh, toho budou využívat jako politického prostředku v situaci, ve které se nacházíme. Já mám určité pochybnosti. Podle návrhu komise by Evropský parlament měl, pouze, měl mít pouze poradní roli a to zatím nebylo. Je to změna. Evropská komise a Evropská rada nyní nemusí brát ohled na stanovisko Evropského parlamentu. A já navrhuji, aby komise eh, musela informovat radu a parlament společně a aby tyto orgány měly potom týden na zaujetí stanoviska. Mám určité pochybnosti také, pokud se týče navrhovaná procentuální čísla, která vedou k tomu, že se situace poznačí, označí za závažnou. Zde mohou evropské orgány nebo státy eh, zavést proceduru, kde se eh, režim, eh, příslušný režim zruší a tady je návrh 50 jako limitní hodnota. Zdá se, že je to dost, ale eh, třeba podle údajů z roku 2010 by Německo mohlo podle tady těchto 50% již nyní přijímat mimořádné opatření. Takže tady, vede, eh, tady to vede k příliš eh, velké svobodě rozhodování. Já tady navrhuji, abychom zde se nebavili o procentuálním eh, Eh, přímo limitu, ale spíše o výrazném zvýšení počtu azylantů, takovém, který by mohl mít eh, velký vliv na celkovou migrační situaci v jednom nebo ve více členských zemích. A kromě toho je třeba přiznat eh, významnější roli Evropskému parlamentu bylo by dobré, kdyby naše doporučení byla shodná s doporučením výboru LIBE. E, to znamená v tom, že Evropský parlament by měl hrát větší roli. A to i když se jedná o dobrovolné dočasné zrušení výzapovinnosti. I kdyby ta ochranná klauzule nebyla nikdy použita, mm, tak jde o politickou otázku. Já si myslím, že i eh, ústní pozměňovací návrhy, které jsem předložila včera, abyste je podpořili i zde, jsem se snažila posílit Evropský parlament sice v tom, že my e, žádáme o bezvízový styk pro některé země. Určitě je třeba udělat e, významné kroky třeba pro země e, západního Balkánu. Já myslím, že tyto země se nacházejí na dobré cestě a my bychom to měli ocenit jasným signálem. Děkuji. Slovo má kolegyně Judy z Děkuji, pane předsedo. V posledních letech, nebo možná řeknu to trošičku jinak, v poslední době jsme sledovali situace, jako bylo arabské jaro a v Evropském parlamentu proběhly diskuze o Tunisku, o tom, že Tunižané přijíždějí do Evropy a já se obávám, že tato diskuze Hmm se stane skutečně velice mm, obsáhlou a bude mít eh, velice široký záběr, včetně problematiky víz pro obyvatele, občany třetích států mimo EU. My říkáme, že chceme vízový režim liberalizovat, ale skutečnost, eh, že to sebou něco eh, přináší, si možná nevždy uvědomujeme. Jako paní Fajon si myslím, že bychom se měli více zamyslet nad tím, že by možná bylo dobré trošku omezit naši liberalizaci, že bychom měli více monitorovat migrační pohyby a na základě toho rozhodnout, zda zpřísnit vízovou politiku, zda to má žádoucí dopad na naše zahraniční politiku, na naše eh, sousední země a tak dále. Většina těch pozměňovacích návrhů jsou dobré návrhy a já jsem eh, očekávala, že podobný návrh z našeho výboru k zprávě výboru Libe sejde. Děkuji. Bene, altri interventi? Dobře, ještě někdo si přeje slovo? Nezdá se. Předám tady slovo komisi. Přeje si komise promluvit? Prego. Prosím. Uh, <coughs> thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Chci nejprve poděkovat panu Kovačevovi za jeho návrh zprávy. Je to zpráva velice kvalitní a my ji skutečně vítáme. Pokud jde o navrhované pozměňovací návrhy pana Kovačeva, jsou to smysluplné návrhy, eh, které eh, chtějí zavést posouzení ze strany Evropské služby pro vnější činnost eh, při přijímání takovýchto rozhodnutí, která se dotýkají zavedení víz pokud jde o komisi, tak my s tím souhlasíme a předpokládám, že to nebude velký problém ani pro radu. Ale možná, že je tady jedna věc eh, institucionální povahy. Nevím, jak to řeší SVČ nebo jak to posuzuje parlament, pokud jde o tyto pozměňovací návrhy. Mm, teď myslím z institucionálního hlediska. Já si myslím, že to bychom měli ještě dojasnit, ale obsahově ta myšlenka je v pořádku. Pokud jde o pozměňovací návrhy paní Fajon, tak k tomu bych chtěl říci, že ten nejdůležitější návrh, který zmínila, se týká role Evropského parlamentu. V našem návrhu jsme uvedli velice přísná kritéria která budou spouštět ten vizový režim a my se domníváme, že bychom měli použít komitologii. Podle nás je to nutný postup v takovéto mimořádné situaci, kdy je potřeba reagovat a rozhodnout velice rychle. Proto tedy navrhujeme postup komitologie a pokud to znamená, že musíme parlamentu dát týden na to, aby vyjádřil svůj souhlas eh, předtím, než eh, budeme moci schválit a provést dané rozhodnutí, tak si myslím, že to není v souladu s postupem komitologie a že to může představovat z institucionálního hlediska problém. Myslím si, že třeba toto skutečně promyslet velice pečlivě z hlediska institucionálního. A ještě bych využil příležitosti a připomněl vám, že komise se zavázala, že bude Evropský parlament plně informovat o tom, že by případně chtěla využít té takzvané ochranné doložky a Rozhodně není naším záměrem, abychom vynechávali Evropský parlament z diskuze, abychom ho obcházeli a při používání kometologie skutečně musíme být velice um, opatrní, jak to nastavíme, jak to bude probíhat institucionálně. Pokud jde o konkrétní procenta, tak eh, jak už jsme říkali dříve, zda je to 50 nebo 660 a vy jste říkala, že byste to celkově eh, chtěla zavrhnout ta procenta. Ano, to je věc, o které se diskutovalo například na radě s členskými státy. Evropská komise Mm, pokud by došlo na komitologii a nepotřebovali bychom procenta, ta komise s tím může žít, můžeme se s tím smířit, ale pro nás je nejdůležitější eh, ten postup komitologie, ten skutečně potřebujeme a myslím, že to je pro tuto chvíli ode mne vše. Samozřejmě jsme připraveni další diskuzi v rámci výboru Libe. Děkuji. Děkuji vám. Pane Spravdej Kovačeve, přejete si ještě odpovědět, reagovat? Děkuji kolegové, chci také poděkovat komisi a hlavnímu zpravodaji ve výboru Libe. S ním jsme měli debatu na téma, jak pokračovat dál. Já sdílím vaše obavy, eh, paní Fahyun, ale já si myslím, že je na výboru Libe, aby rozhodl, jak budou vypadat ta procenta či podmínky, kdy eh, jedna, jeden nebo více českých zemí má oznámit komisi eh, mimořádnou situaci v oblasti migrace. Samozřejmě se to netýká určitě jenom západního Balkánu. Já se domnívám, že v případě naléhavých eh, situací a mimořádných situací eh, postupovat přes komitologii, to trošku zbuzuje obavy, jakým způsobem zapojit parlament s tím, že tady pouze týdenní lhůta na vytvoření stanoviska parlamentu a výboru Libe. Komise nyní potvrdila, že chce informovat parlament o všech přijatých krocích Ovšem tady je pouze možnost eh, temp, tedy dočasného pozastavení, není to nic permanentního, eh, tedy přesun eh, některé země do pozitivního nebo negativního seznamu. Čili čili to skutečně nejde tady o permanentní zařazení té které země na některý seznam. Čili já myslím, že tento návrh můžeme podpořit. Já bych tady podpořil návrh paní Weber a určitě také svůj vlastní návrh, ale já si myslím, že ty ostatní, ty je třeba projednat na výboru Libe. Děkuji vám. Děkuji. Chci vám připomenout, že dnes se bude hlasovat v 18.15 k tomuto tématu. Následující bod je vnější politika EU vůči zemím BRICS a dalším rodicím se velmocím. Cíle a strategie. zpravodajem je pan Jacek Sarius Volsky. Chci připomenout, že je zapotřebí dát výboru pro rozvoj eh, čas na vypracování stanoviska. Proto 20. Eh, prosince eh, bude další jednání eh, ohledně eh, našeho vedoucího, tedy té schůze s vedoucím delegace pro Indii. Eh, a tato schůze nás bude čekat v následující době a proto teď chci pana Sadu Sevolského požádat, aby během pěti minut zvládl svůj příspěvek. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se být stručný. My jsme, my jsme rozhodli, že můžete eh, mluvit 10 minut. Ano, děkuji vám. Především si poděkovat všem těm, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy, které pro mě byly velmi cenné. Zároveň tyto pozměňovací návrhy eh, vlastně sdílí můj vlastní přístup k věci. Za druhé, pokusil jsem se to brát jako Eh, vstupy. Eh, měli jsme tady celkem 164 pozměňovacích návrhů a na prvním setkání stínových zpravodajů eh, a tam proběhla velmi konstruktivní debata a já jsem velice optimistický o dosažení určitého konsensu v tomto textu. Určitá drobná polemika se odehrála v těch prvních debatách a to lze vysvětlit tím, že na jedné straně země BRICS jsou důležité a to znamená, mělo by k ním být přistupováno individuálně a také bilaterálně. A je třeba také si uvědomit, že jsou to země velmi nesourodé. A současně s tím ovšem eh, je to doplněk k takovému skupinovému přístupu a já bych tedy doporučil dvojkolejný přístup a to jak ten individuální, tak tam, kde to situace eh, bude vyžadovat, tak eh, řádnou a vhodnou koordinaci ze strany Evropské unie, tam, kde je třeba postupovat eh, jaksi v akordu a sice to proto, aby bylo možné s těmito zeměmi udržovat konstruktivní dialog, což je důležité v mnoha oblastech, ale já bych třeba zdůraznil eh, nějakých eh, šest eh, případů, kdy zaujali silné pozice, které nebyly kompatibilní s našimi. Ale třeba Spojené národy, tam třeba mají jakési právo hovořit jedním hlasem, za druhé je to v otázce lidských práv a za třetí v oblasti klimatické. Z tohoto důvodu je třeba kooperovat a předvídat jejich další kroky a politiky. Ostrich. Aha, nestrkat hlavu do písku. Pretending they do not exist will... A e, jak si, to, že je budeme ignorovat, neznamená, že přestanou existovat. E, je tady e, politika, tedy neměla by tady politika toho kontementu, toho zadržování, ale spíše politika předvídání. A pokud uznáme eh, a poznáme jejich eh, zahraniční politiku, mohou se nám stát eh, cenými partnery. Pokud ovšem je budeme ignorovat nebo nebudeme tomu věnovat dostatečnou pozornost, pak ztratíme ceného partnera při utváření nového světového pořádku. Takže zcela jistě nechceme přijít o šanci spolu utvářet eh, ve spolupráci s námi eh, světový pořádek, eh, také radit se s nimi, pokud se týče koordinovaných akcí, a to po celém světě. A potřebujeme mít strategie pro vztahy s nimi. Potřebujeme na to mít také nástroje, čímž nevolám po nějakém novém orgánu, ale spíše očekávám Eh, aby eh, kolegové z externího, eh, tedy zahraničního servisu, byli na tuto koordinaci připraveni. Čili tak se k tomu stavím já a ještě jednou opakuji, že jsem optimistický a že všechny tyto cenné příspěvky, které byly předloženy v podobě osměvacích návrhů, budou zapracovány do, do konečné verze eh, návrhu. Eh, budeme mít tedy setkání se sněmovými zprávy 13. a 12. a krátce poté ta zpráva bude hotová. Děkuji, kolega Zala žádal o slovo. Thank, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vedli jsme tady velice eh, zásadní věcnou eh, diskuzi, která eh, byla jak teoretická, tak politická, pokud jde o náš přístup k zemím BRICS a vůbec tato koncepce zemí BRICS, to je podstata našeho mm, naší diskuze, protože často mluvíme o zemích BRICS jako o určité organizaci, anebo čistě jako o pěti jednotlivých zemích, ke kterým je třeba zvolit individuální přístup. Co je z toho správné? Ta otázka zůstává otevřená a myslím, že jsou tady skutečně rozdílné eh, názory na to, co tyto země spojuje. A to je diskuze, kterou jsme vedli tady. Snažili jsme se najít nějakou rovnováhu mezi těmi dvěma přístupy, protože jsou to všechno rozsáhla veliké země. Čína, Brazílie, Rusko, Indie a Jižní hm, Afrika. Jsou to skutečně velmoci, alespoň kontinentální velmoci a pokud chceme najít nějakou rovnováhu mezi realitou a e, pokusy těchto zemí dosáhnout e, ku příkladu společného postoje v OSN, tak to je jedna věc ale není podle mě tak důležitá, protože jsou to většinou postoje ad hoc eh, vytvořené. Není to takový jednotný postoj, eh, jako zastává EU, APEC či jiné země, které mají eh, skutečnou reálnou hospodářskou moc. Ale nastavit si tu rovnováhu je velice důležité a skutečně nemá smysl strkat hlavu do písku. Um, s tím já souhlasím, protože Země BRICS eh, někdy mohou být dosti problematickým partnerem, například na půdě OSN, pokud jde o jejich postup. Nevím, jak je tomu například, pokud jde o klimatické změny. Ale někdy to problematické skutečně je. A teď ještě druhá věc. Myslím si, že je velice důležité, abychom si vytvořili nějaké nové nástroje na půdě Evropské unie pro bilaterální strategická partnerství. Já vím, že tato zpráva se týká čistě zemí BRICS, ale možná, že bychom mohli i trošku eh, zdůraznit to, že pokud Evropská unie chce vybudovat bilaterální strategická partnerství, tak jakožto nástroj to může být pro Evropskou unii zajímavé, užitečné. A nejde jenom o přístup k zemím BRICS. A pokud bych měl mluvit jménem naší politické skupiny, tak velice rádi podpoříme řadu pozměňovacích návrhů zpravodaje, protože se snaží pozměnit tón a důraz této zprávy a to vítaným směrem. Takže věřím, že správně nastavíme tu rovnováhu a dosáhneme rozumných výsledků. Máme dost času, více než měsíc, takže jsem velice optimistický. Děkuji. Grazie. Secondo Děkuji. Druhý eh, příspěvek je od kolegyně z Argentiny. Eh, Děkuji, pane předsedo. Pan Zála byl také na jednání stínových zpravodajů a vedl tam velmi filozofickou diskuzi, nesmírně zajímavou. To jednání bylo velice zajímavé, protože jsme tam nemluvili, nejenom, nemluvili jenom o zemích BRICS, ale také o tom, jaký přístup by Evropská unie k těmto zemím měla zaujmout. A já bych se tady dovolila ještě jednou zopakovat, že si musíme uvědomit, že dnešní svět se mění. Toto jsou vznikající velmoci, které se stávají stále mocnějšími, silnějšími, mají zajímavou historii, ze které čerpají a my k ní musíme zaujmout určitý přístup, který tu historii zohlední a zároveň nastaví ve světě rovnováhu. A já si myslím, že výsledkem naší zajímavé filozofické diskuze doufejme bude zpráva, která bude vyjadřovat postoj Evropské unie k novému světovému uspořádání. Přejeme si, aby Evropa byla schopna reagovat na měnící se svět a tato zpráva nám k tomu dává prostor, dává nám možnost nastavit a najít novou rovnováhu a najít si v tomto novém uspořádání, jakožto Evropská unie, své místo. To je obrovská výzva, problém už jenom bude najít kompromis mezi celou tou řadou pozměňovacích návrhů, aby skutečně obsáhly ty eh, původní pozměňovací návrhy. Předem eh, za tuto práci děkuji. Máky. Děkuji. Kolegyně Máky, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän raportin aihealue on todella Téma eh, této zprávy eh, je velice široké. Pan eh, Sariuš Volsky s tím má jistě velice mnoho práce, tedy celé to vystihnout vzhledem k rozsahu celé tematiky. My chápeme, že se snaží koordinovat náš přístup k těmto zemím. V některých věcech se ovšem ne zcela shodujeme. Nicméně ráda bych ještě zdůraznila, že zahraniční politika Evropské unie musí být zřetelněji v rukou vysoké představitelky. My v současnosti ještě nejsme v situaci, kdyby ministr zahraničí Spojených států Ameriky mohl eh, Spojených států amerických měl jedno telefonní číslo, na které se dovolá a eh, vyřeší, co potřebuje. Zatím tedy musí volat eh, německé kancléřce, nikoli představitele Evropské je Samozřejmě, že to posiluje význam německé kancelářky, ale samozřejmě oslabuje to ve významu Evropské instituce. Nyní k bodům, kde se s panem Sárisem Volským nescela eh, shodují. Domnívám se, že působení eh, státu BRIC není zas až tak koordinované, jak by se mohlo zdát. Eh, často tedy hlasují Eh, velice nekonzistentně například na půdě Spojených národů a proto si myslím, že Evropská unie by měla rozvíjet současné strategické kontakty s těmito zeměmi a měli bychom zohledňovat jejich různorodost také v našich eh, vzájemných vztazích. Nevidím příliš důvod, proč koordinovat přístup k těmto zemím nebo dokonce ho sjednocovat. Domnívám se, že neexistuje blok, který by jednotně působil, ačkoliv mohou mít tedy na něco jednotný názor a názory tomu, že združujeme pod pojem BRIC. Domnívám se, že bychom se neměli vázat a omezovat svou vlastní zahraniční politiku vůči těmto zemím BRIC. Eh, jako by to byl jednotný celek a na druhé straně bychom ani neměli vázat svou zahraniční politiku na jiné eh, rozvinuté země, například USA, jak se navrhuje v tomto konceptu zprávy. Jinak eh, bychom nebyli schopni uzavírat vůbec žádné dohody. Eh, z hlediska parlamentu se domnívám, že není třeba mít eh, nové pracovníky nebo školit si nové odborníky na tuto tématiku. Já bych eh, dosti spochybnila i to, zda je vhodné zakládat kontaktní místa Evropského parlamentu po celém světě, poněvadž tím nám jen narůstá byrokratie a ještě více rozděluje zahraniční politiky Evropské unie, poněvadž vzniká dojem, že máme zahraniční politiku v parlamentu, jinou v radě, jinou v komisi a já si myslím, že daleko vhodnější by bylo sjednocovat zahraniční politiku tak, abychom konečně dospěli do toho stádia jednotného telefonního čísla. Gomeš? Kolegyně Gomeš? I'd like to, um... Já bych ráda já bych ráda poděkovala panu Sariusi Volskému za tento nový příspěvek, který skutečně ukazuje, že přijímá, eh, že bere v úvahu eh, myšlenky přicházející od kolegů. Myslím, že to je velice zdravý postoj. Ukazuje tím, že diskuze zde ve výboru je užitečná. Já se sama tedy také nacházím v tom, co již řekl pan Zala. Jenom bych ráda poukázala na to, že nejdůležitějším prvkem, kterým si máme vést při postoji k BRICS, je to, abychom uznali, že oni nejsou nějakou soudržnou skupinou. Ať už existuje jakákoliv synergie v jednotlivých časových okamžicích, Eh, oni mají eh, potřebu především postavit se, eh, mít nějaký, mm, nějaké odlišné stanovisko, ale jinak uvnitř této skupiny je veliká rozmanitost. Její skupina není oficiální. My jsme je takto zaškatulkovali často špatně a je tu opravdu veliký rozpor mezi nimi, který se týká jejich stanoviska v Radě bezpečnosti. Dva členové mají velmi konzervativní, nereformní přístup, to je Rusko a Čína. Oni si přejí zachování statusu quo. A ti dva další členové, to je Indie a Brazílie, si přejí být eh, zastoupeni jako stálí členové Rady bezpečnosti. To je zásadní rozdíl mezi nimi, na který bychom neměli zapomínat, neměli bychom jej podceňovat a nemělo vydavatelství s ničemu jinému než k přemýšlení také. Protože my jako Evropská unie jsme často viděni v táboře eh, Ruská Číny, v tom táboře, který je pro status quo. Společně s těmito dosavadními stálými členy. Takže tolerujeme další legitimizaci Rady bezpečnosti, rozšiřování, to, aby Rada bezpečnosti byla operativnější a tak dál. Ale nikdo nám nevěří, když to říkáme, protože víme, že mezi námi jsou dva členové, kteří si žádnou změnu nepřejí. Ale pokud pokud takto nebudeme postupovat, tak nebudeme mít pořádný regulační systém, který bude fungovat celosvětově. Rada bezpečnosti toto potřebuje. Tam, kde dochází k budou tak silným sporům, a my jako Evropská unie a jako Evropský parlament musíme prosazovat naši úlohu tak, abychom žádali úlohu pro Evropskou unii jako takovou, jako celek v Radě bezpečnosti. A to skutečně vyžaduje změnu statusu quo. Takže si myslím, že bychom nutně měli uvažovat i o tom, a že by o to měl uvažovat i pan Carius Volsky. V tuto chvíli bych chtěl předat slovo panu Krisenu Leflerovi, který je eh, ředitelem pro eh, SVČ eh, v oblasti, kterou se zabýváme. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na vaše dnešní zasedání, abych se mohl k tomuto návrhu zprávy vyjádřit. Nejprve chci říci, že vítám pozornost, kterou parlament věnuje zemím BRICS a jejich úloze, kterou se hrávají na mezinárodní scéně. Během posledních let a možná především během posledního roku se vedli rozsáhlé diskuze jak v médiích, tak eh, na dalších fórech o zemích BRICS eh, a obecně vznikajících velmocech. A tato skupina která byla nedávno rozšířena o to S, tedy o Jižní Afriku, se pravidelně schází již od roku 2009. Nicméně musíme být eh, opatrní, jak už tady naznačili někteří poslanci, pokud jde o to, zda máme BRICS chápat jako soudržnou a homogenní skupinu či blok. Ano, někdy tak skutečně vystupují, formulují to tak eh, ve výstupních dokumentech eh, ze svých eh, summitů, ale ne úplně vždy jednají takto kolektivně, nemají úplně vždy shodné cíle. A já si myslím, že třeba skutečně velice pečlivě každou jednotlivou oblast a jednotlivé téma zanalizovat, jak spolu spolupracují, kde spolu spolupracují a kde se jejich názory a kroky rozcházejí. Zmiňovaly se tady jejich postoje v rámci OSN. Ano, někde skutečně postupují společně, dokázali se shodnout, ale u jiných témat eh, například pokud o strategickou reformu OSN nebo o složení Rady bezpečnosti, ale u jiných důležitých politických záležitostí eh, nebyly schopny schody dosáhnout. Takže navzdory tomu, co tady zaznělo, si myslím, že Eh, třeba do hry vstupuje často i Syrie, která eh, často je na její straně, často jedná úplně jiným eh, způsobem. Pokud jde třeba o tu zprostředkující misi letos v létě, tak to byla Indie, Brazílie a Jižní Afrika. To byly tyto země, které vyrazily do Sýrie, zatímco Rusko a Čína z důvodů, které souvisejí s jejich vlastními zájmy, se k této misi nepřipojili. A podobně bychom mohli analyzovat další jejich postoje či rozdíly, pokud jde o přístup k jednání o klimatických změnách, kde ty jejich postoje jsou dosti, dosti rozdílné, nebo pokud jde o jejich přístup eh, k práci eh, G20. A myslím si že je proto velice důležité, abychom skutečně eh, náš postoj velice dobře nastavili a to individuálně vůči jednotlivým zemím eh, eh, BRICS i k těmto zemím jakožto celku. My samozřejmě budeme chtít mít přesnou představu o tom, na čem se shodují, kdy jednají e, společně a kde s nimi jakožto s celkem můžeme jednat i my, ale musíme si uvědomit, že jsme e, v situaci, kdy není úplně naším zájmem je vždy považovat za jednotného partnera. Takže není vždy nutné chápat e, země BRICS jako jednotného, nového, vznikajícího hráče čímž bychom eh, opomenuli řadu dalších důležitých partnerů pro Evropskou unii, kteří nespadají do této skupiny zemí BRICS, ale kteří velice často eh, komunikují s jednotlivými zeměmi skupiny BRICS, ku příkladu Turecko, Mexiko, Korea, Indonésie a byla by tady i celá řada dalších zemí. Nebo další příklad, když eh, Prezident Dilma Rousseff dorazil do Bruselu zhruba před měsícem na eh, summit EU Brazílie, tak eh, to byla vlastně její první eh, významná návštěva. Vybrala si Brusel kvůli tomu, že to je sídlo Evropské unie a kvůli našemu společnému partnerství, pak Sofii a Bulharsko, protože tam má své rodinné kořeny a Turecko, protože pro Brazílii je Turecko velice důležitým partnerem v Evropě. A na to nesmíme zapomínat, eh, když jednáme s Brazílií anebo když jednáme s Tureckem. Samozřejmě, že všech těch pět zemí BRICS eh, jsou strategičtí partneři Evropské unie a jsou tudíž součástí našich celkových úvah, které eh, místo předsedkyně komise Eštnová spustila na žádost rady zhruba před rokem. A cílem těchto jednání je zjistit, jakým způsobem eh, bychom mohli lépe využít těchto strategických partnerství, jak je využít efektivněji při jednání s jednotlivými partnery zemí BRICS, anebo tam, kde je to tak vhodné s celou touto skupinou dohromady. Chceme najít oblasti společného zájmu, kde můžeme postupovat společně, a už je to na multilaterální scéně, anebo konkrétněji u jednotlivých záležitostí. Už teď panuje dobrá spolupráce mezi EU, Čínou a Indií, pokud jde o otázky boje e, s pirátstvím. Víte, že také posiluje naše spolupráce mezi EU a Brazílií pokud jde o rozvojové otázky mimo Latinskou Ameriku, například v jeho východní Americe a v Africe, v jeho východní Asii, pardon. A já bych, pane předsedo, poukázal na tři konkrétní vnitřní záležitosti, které tato zpráva obsahuje. pátém odstavci eh, se hovoří o G20, o tom, že to je vhodné fórum pro dosažení koncenzu. A my plně souhlasíme s tím, že G20 je skutečně fórum velice důležité právě z těch důvodů, které vaše zpráva uvádí. Jedná se o novou eh, skupinu eh, která umožňuje setkávání jak zemí BRICS, tak dalších velice významných partnerů, kteří stojí mimo ten tradičně nastavený rámec a tím pádem nám to umožňuje jednat o záležitostech, které obvykle vyvolávají zcela předvídatelnou eh, diskuzi, pokud eh, je začneme projednávat v tradičním rámci. Takže pokud chceme dosáhnout eh, nějakého postupu, koncenzu, Eh, tak je to skutečně velice vhodné fórum. Nicméně asi bych to nenazýval tím jediným vhodným eh, fórem, ale řekl bych, eh, že to je jedno z vhodných fór pro taková jednání, protože jsou tady ještě další fóra, mezinárodní finanční instituce a další multilaterální organizace, kde bychom chtěli se zeměmi BRICS i dalšími státy spolupracovat. V sedmém odstavci této zprávy zdůrazňujete význam celkové koordinace zahraniční politiky EU vůči um, zemím BRICS a odpovědnost vysoké představitelky. S tím souvisí článek 21 a 26 smlouvy o Evropské unii, kde vysoká představitelka ehm, má pravomoci, jak zajistit soudržnost, jednotu a efektivitu kroků, které podniká Evropská unie jak místo předsedkyně, jakožto místo předsedkyně komise, vysoká představitelka pro zahraniční politiku chce zajistit lepší propojení zahraniční politiky s dalšími oblastmi činností EU, s různými sektorovými činnostmi, o kterých eh, jste už tady mluvili. Jako vysoká představitelka místo předsedkyně komise se snaží také zajistit eh, lepší mobilizaci veškerých kapacit eh, a prostředků, které mají členské státy na podporu společných cílů, které jsme si společně eh, stanovili jakožto eh, instituce na základě návrhu Evropské komise, který následně schválil Evropský parlament a Rada. My vítáme podporu, kterou nabízí parlament v podobě této zprávy pokud jde o ústřední koordinační roli eh, vysoké představitelky, která eh, pramení eh, z smlouvy o Evropské unii. A úplně poslední věc, pane předsedo, ta se týká devátého odstavce vaší zprávy, kde navrhujete, že by bylo vhodné, abychom vytvořili koordinační jednotku eh, v rámci ESVČ a tak zajistili, že politiky vůči zemím BRICS ze systémového hlediska jsou soudržné kompatibilní. Já bych op- opět byl i zde trošku um, opatrný, pokud jde o vytvoření konkrétního oddělení či jednotky a to zejména proto, že jak se asi vzpomenete um, na ta jednání, která vedla k vytvoření Evropské služby pro vnější činnost, tak tam byla jedna velice důležitá věc, kterou zdůraznil Evropský parlament i Rada a shodla se na tom i komise, a to, že by měl existovat systém eh, jednotných geografických útvarů a pokud vytvoříme samostatné oddělení pro země BRICS, tak to může vytvořit určité napětí, anebo možná je trošku zmatení, pokud jde o to, eh, kdo za co odpovídá, kdo je skutečně tou hybnou silou, pokud jde o řízení vztahu s Čínou, Indií, Brazílií a tak dále a tak dále. A tak si myslíme, že by bylo lepší ponechat řízení těchto vztahů eh, vždy těm jednotkám, které odpovídají za příslušné země, za příslušné zeměpisné oblasti v ESVČ, ale samozřejmě, že bychom tuto práci mohli doplnit eh, prací na jedné straně strategické plánova, strategického plánovacího útvaru, který již eh, u nás vznikl a který odpovídá právě za takové širší eh, hledisko, má širší náhled eh, na jednotlivé zeměpisné oblasti a na druhé straně bychom vytvořili v rámci ESVČ neformální vnitřní mm, síť či odbornou skupinu, která by se stávala ze zástupců různých zeměpisných útvarů, kteří odpovídají za jednotlivé země Eh, BRICS eh, a za strategická partnerství a mohli by svou práci lépe eh, koordinovat, tak aby náš postup vůči něm všem byl skutečně soudržný. To ode mě vše. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkuji za váš zajímavý příspěvek. A nyní na závěr má slovo pan Carius Volsky. Děkuji vám, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci říci, že vidím, že dochází k velkému souladu a konvergenci mých názorů s názory pana Zale. Děkuji. Ohledně těch klíčových otázek, eh, ano, oni se setkávají eh, hm, pravidelně, koordinují se, přijímají společné akce a kroky a je tu šest, eh, který se týká Libie, OSN, um, pobřeží slo, slonoviny vnějšího prostoru Syrie. A to jsou fakta. Třeba, že to je jen pětiprocentní součástí nebo jednoprocentní součástí činnosti BRICS. Není to eh, dost dobrý eh, důvod k tomu, abychom se tvářili, že něco takového neexistuje. Nemyslím, že bychom, a teď mám na mysli slova kolegy ze skupiny zelených, že bychom se k ním měli chovat jako eh, k dospělým členům eh, společenství, spíš než jako ještě neúplně dospělým. Já si myslím, že v naší politice vůči zemím BRICS bychom se měli vyhnout eh, postkoloniálním Eh, myšlenkám. A eh, takové komplexy by neměly mít eh, žádné místo v, naší, v našich vztazích o politice. Poznámka pana Lefera. Já si nemyslím, že by byli eh, konsistentní. Ano, oni jsou divergentní v mnoha bodech, ale současně také v některých eh, mají určité společné prvky a jsou kon- jednají konzistentně. Hovořil jste o třech hlavních tématech. Ostavec 5, to je G20, ano, tam s vámi plně eh, souhlasím. u ostavce číslo 7, vysoká představitelka, její zodpovědnost. Ano, to je správné čtení eh, smlouvy, ale já se tažu, zda to tak v realitě skutečně je. Zda je tímto způsobem prováděna smlouva ohledně BRICS a já si myslím, že buď vůbec ne, anebo aspoň nedostatečně. Ostavec číslo 9, eh, koordinační oddělení. Eh, tam se píše o ad hoc koordinačním oddělení. Ať už mu dáme jakékoliv názvy, myslím, že zpravodaj se v tomto snažil dostatečně, protože se nám podařilo získat první reakci. My eh, víme, že by spolu Rusko, Indie, Čína a Brazílie a další Jižní Afrika by spolu měli diskutovat. Ať už tomuto týmu budeme říkat jakkoliv, tak myslím, že by ho bylo zapotřebí. Chápu, že jde o Eh, geografický přístup, ale eh, také musíme mít na paměti, že už nejde o ten eh, pohled z 20. století, protože v, zem, zeměpise musím uvažovat o různých sítích, které vznikají mezi zeměmi. Musíme také pokračovat dále v těchto úvahách. Je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi tím, co je tedy odděleného a co je konzistentního mezi těmito zeměmi a že jejich chování je v některých oblastech eh, působnosti eh, konzistentní a společné. Eh, pokud někdo, a myslím, že to byla paní Jachtemaky, zde uvedla, že že jsou mnohem méně konzistentní, než my jsme mezi sebou. Podívejte se na případ Libie přijali společné stanovisko o Libii, zatímco eh, Evropská unie měla vysoké představitele a eh, celou řadu různých názorů, které nebyly tak konzistentní. Takže oni byli konzistentnější než my sami. Nepodceňujme fenomén zemí BRICS. Souhlasím s tím, co řekla Ana Gomez, ano, ale můj celkový závěr je takový, že potřebujeme ještě oddělenou zprávu, samostatnou zprávu o strategických partnerstvích. Já nesouhlasím s tím dosavadním eh, postupem EU a také eh, kolegy se ESVČ, že kdokoliv je velký a důležitý, bude nazván strategickým partnerem můžeme říct důležitý nebo super důležitý, ale strategický je ten, kdo se mnou na určité úrovni, minimální úrovni spolupracuje a respektuje moje hodnoty. Ano, je to strategické, protože má nebo chce demokracii. Čína a e, Rusko jsou strategické pro to, že ve mně vzbuzují možná strategické obavy, možná také naděje. Ale ne v tom smyslu, že by se mnou spolupracovali, protože my, e, Evropská unie, jsme e, konfrontováni z jejich strany, ať už je to demokracie nebo životní prostředí. Eh, tak já bych toto chtěl podotknout i eh, nyní eh, vůči panu předsedovi. Měli bychom jasně uvažovat o tom, kdo je strategickým partnerem. Po léta jsme vedli zeměpisnou politiku, budeme tedy v tom pokračovat dál, s tím, že se budeme tvářit, že některé jevy neexistují a budeme si myslet, že oni sami zmizí. To by byl špatný přístup ale je zapotřebí, abychom eh, si eh, o tom vytvořili hlubší povědomí a děkuji za tuto dlouhou diskuzi kolegům. Eh, a také děkuji za vysvětlení postupu ESVČ. Víme, že se jedná o různé možnosti řešení, ať už je to nějaká kavárna nebo chodba, kde se lidé Eh, jednou měsíčně, ať už jsou z Brazílie, Ruska, Číny či Indie, budou setkávat a budou eh, hovořit eh, nejen tedy o o tom, že jsou tady strategičtí partneři, ale co, jak se budou chovat vůči nám. A doposud je tu takový mm, nedostatek, je tu prázdno, i když je to jedno procento, nebo kolik to je, tak toto jedno procento je klíčové, protože se týká našich klíčových priorit. Jedná se také o bezpečnostní akce, které například přijímáme v Libii, abychom nezapomínali na jednu důležitou eh, velmoc. Já bych, já bych chtěla říci, že eh, jejich úloha bude spíše narůstat, takže když je budeme jaksi neuznávat nebo um, se budeme tvářit jako ti pštrosy, tak nám to nepomůže. Ano, oni mají rozmanitost názorů, různé, různá stanoviska, musíme tedy s nimi jednat separátně. Ano, to vše je pravda, ale eh, nebylo by správné eh, zapomínat, že, že narůstá de facto koordinace, ať už ji nazveme jakkoliv. A proto bychom k tomu měli přijmout eh, metodu otevřené koordinace, si myslím. Děkuji. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ještě chci připomenout, že hlasovat se bude 20. prosince. Následujícím bodem je zpráva kolegy Panceryho, který je předsedou delegace pro země Magrebu a pro Magrebskou arabskou unii ohledně 11. setkání mezi Evropským parlamentem a Alžírským parlamentem. Toto setkání se odehrálo ve dne 2. 5. listopadu 2011. Chtěl bych vybídnout pana Panceryho, aby nám přednesl krátkou zprávu o aktuálních věcech a také bych chtěl od něj eh, slyšet eh, poznámky o třech tématech. Za prvé, jak vypadá současná situace v Alžírsku ohledně úrovně bezpečnosti, jak na národní, tak na regionální úrovni. Za druhé, stanovisko alžírských orgánů vůči tomu, co se děje nyní v Magrebu. A za třetí, reakce, které jste zjistili při vaší návštěvě, reakce na možnou eh, volební pozorovatelskou misi EU do Alžírska. Děkuji a předávám slovo panu předsedovi Pancerimu. Děkuji. Jak eh, už jste eh, říkal, tato schůze se odehrála mezi 2. a 5. listopadem. Naše mise měla jako základní cíle to, aby zhodnotila vůli k politickým reformám v kontextu arabského jara, zejména s ohledem na účast žen v politickém procesu, ve volebním procesu a co se týče eh, hlasovacího zákona. Potom to byla žádost ze strany Alžírska jak už jste se o tom zmiňoval. Ehm, jednalo se tam tedy o možnost toho, že by ehm, pozorovatelská mise z EU podle tuniského vzoru tedy eh, přijela do Alžírska a pak se jedná eh, tedy o jednání eh, s dvěma komorami alžírského parlamentu které bylo provedeno eh, se zástupci eh, Evropského parlamentu, tak abychom posílili spolupráci mezi EU a Alžírskem. V tomto kontextu parlamentní eh, delegace provedla celou řadu schůzek s jednotlivými představiteli institucí, obou dvou předsedou, předsedů obou dvou komor parlamentu, předsedou vlády a ministrem, který má na starosti africké záležitosti. Členové eh, Členové z eh, strany Alžírska byli tedy eh, z parlamentu a zabývali jsme se společnými zájmy, jako je spolupráce mezi EU a Alžírskem, politické reformy, které v současné době probíhají v zemi, situace Alžířska eh, v kontextu zemí Magrebu. Alžírští poslanci předložili naší delegaci nástin politických reform, které nyní probíhají v Alžírsku a potvrdili vůli pokračovat dále touto cestou. Cílem je prohloubit demokratický proces, rozšířit Eh, veřejné svobody a dosáhnout lepší zprávy a řízení na všech úrovní. Delegace Evropského parlamentu též byla informována o eh, situaci ekonomické v Alžírsku a další možném vývoji. Eh, delegace došla k následujícím společným závěrům, tedy jak evropská, tak a alžírská delegace. Při tomto setkání došla ke společným závěrům, což je velice dobrý výsledek. Nebývá to tak pokaždé. Především chci zdůraznit, že společně eh, jsme konstatovali, že došlo k vývoji vztahu mezi Alžírskem a EU, poté co v roce 2005 v září vstoupila v platnost dohoda o eh, eh, asociaci, dohoda o přidružení a e, takto dochází k posílení spolupráce mezi oběma břehy Středomoří a umožňuje to, abychom e, v rámci nové politiky sousedství lépe spolupracovali. Byla zdůrazněna vhodnost toho, aby vznikla trvalá delegace v e, alžírském parlamentu, v níž budou členové z obou dvou komor alžírského parlamentu. Bude se zabývat tedy kontinuitou politického dialogu v dialogu s Evropskou unii. Je třeba využít tato historické příležitosti a to přijetím zákona eh, o účasti žen na politickém životě. To je podle nás nezbytné a mělo by to jít ruku v ruce s jejich účastí na sociálním ekonomickém rozvoji, zejména prostřednictvím podpory eh, vstupu žen na pracovní eh, trh, pracovních příležitostí je třeba, aby alžírské orgány jasně umožňovaly eh, také ehm, veřejná eh, práva, právo schromažďování a podobně. A je třeba, aby to bylo podporováno institucionálně. Co se týče regionální situace, eh, Poslanci zdůraznili společný úděl magrebských zemí a spolupráce s EU v rámci partnerství pro, pro Středomoří a je zapotřebí, abychom patřičným způsobem reagovali na, společně na eh, tamní současné výzvy. Je zapotřebí, aby parlamentní volby, které se mají odehrát v roce 2012, byly svobodné a e, spravedlivé, to, což bylo oceněno. E, Evropský parlament mohl říci, že Evropská unie má veliké zkušenosti e, s pozorovatelskými misemi tohoto typu a prohlásilo, že může poskytnout své dosavadní zkušenosti a znalosti. Alžírsku, pokud si tak Alžírsko bude přát. V tomto kontextu je také důležité říci to, že koordinační skupina, které předseda, pan předseda Albertini a paní předsedkyně výboru Žoli, mohou dále eh, poskytovat kontinuitu v tomto, eh, v tomto dialogu, aby nebyla eh, ohrožena důvěryhodnost Evropského parlamentu. Uděláme takovou drobnou vsuvku je zapotřebí, když vedeme pozorovatelskou misi, ať už je to podle vzoru tuniského anebo Eh, nějakým jiným způsobem, tak aby to nebyla turistická návštěva. Ehm, je eh, zapotřebí se zabývat také otázkou eh, celních tarifů a také jsme se sešli s občanský, se zástupci občanské společnosti a s různými asociacemi. To byla důležitá setkání, protože jsme mohli zjistit, že stále ještě panují obtížné vztahy eh, v Alžírsku eh, mezi jednotlivými složkami občanské společnosti. Získali jsme celou řadu informací a také jsme navrhli panu Albertinimu, našemu předsedovi, a tady to chci také zdůraznit, že jsme tedy informovali o dopisu, který jsme poslali mm, pan Lochbiller, paní Lochbiller a žádali jsme společnou schůzi konkrétně k tématu eh, uprchlíků a jejich práv v zemích Magrebu. Je třeba bojovat proti terorismu a proto by bylo vhodné uspořádat společnou schůzi mezi eh, TSAP, ACP, nebo AKT a AFETem a delegací pro Magreb, abychom se zabývali nesmírně důležitou otázkou, a to je regionální spolupráce mezi Mauritánií, Alžírskem, někde dalšími zeměmi, a e, spoluprací těchto zemí s EU v dané oblasti. E, tímto jsme se také zabývali při naší návštěvě. E, hovořili jsme s ministrem zahraničí Masel, který má na celosti také země Magrebu. Hovořili jsme s předsedy obě, obou komor alžírského parlamentu o těchto věcech. Mm, naším cílem bylo, aby vznikl nějaký trvalý orgán, který bude udržovat vztahy s Evropským parlamentem a s Evropskou unii. Eh, chceme jednat o regionální integraci Magrebu a také o e, e, různých e, organizacích, ať už jsou to organizace ze strany občanské společnosti nebo odborové v Alžírsku, Tunisku a dalších zemích. Doufáme, že Evropský parlament bude mm, bude se moci seznámit tedy s našimi zprávami, co možná nejdřív, a ještě chci poznamenat dvě věci. Co se týče západní Sahary, měl jsem příležitost když už jsem byl v Alžírsku, navštívit Kindův. Bylo by tedy vhodné, aby pozvání Kristoferu Rosovi, které již bylo učiněno, bylo obnoveno eh, pro ty schůzky, které se budou konat při eh, schůzi eh, výboru AFED, DV a DROA. 28. 29. listopadu má dojít k této schůzi znepokojivé eh, humanitární podmínky a také eh, využívání eh, humanitární pomoci ze strany EU by mělo být také projednáno na schůzích našeho výboru a je důležité, aby byla vedena společná schůze AFET a delegace pro Magreb s ohledem na další společné otázky. Eh, měli bychom také jednat o populaci v Sahraví a zvážit humanitární situaci eh, v táborech. To je tedy stručně eh, zpráva z naší cesty do Alžírska. Děkuji vám, kolego Pancery, pane předsedo Pancery. Přeje si někdo promluvit? Prosím paní kolegyně Benrab. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se také účastnila této mise do Alžírska. Mohu odpovědět na otázky, které se týkají stávající situace. Tato současná situace ukazuje, že zde silná vůle po politických reformách celá eh, řada zákonů eh, má být prohlasována nyní co se týče žen a jejich práv, mohu říci, je pravda, že jakmile toto je e, je odhlasováno, tak se žádá, aby 20 seznamů, aby dva, 20 e, aby na venkově 20% kandidátů byly ženy, 30% v malých městech, 40% ve velkých městech. Myslím, že tyto kvóty ale nestačí tyto kvóty pro ženy, protože je to jeden důležitý problém, o kterém hovořily nevládní organizace a také feministické organizace. E, rodiny a péče o rodiny e, vede ženy, nebo to, ta realita v rodinách vede ženy k tomu, že musí žádat o povolení k tomu, aby něco takového vůbec mohly podniknout. Ženy nemohou jednat tedy eh, zcela eh, samostatně a nezávisle. Eh, musí se zeptat a požádat o svolení ve své rodině. Rodinné právo ale se zatím neprobíralo v Alžírsku, takže zde není možnost tuto situaci zásadně změnit. Pak ještě dva důležité body. Pan Panceri hovořil o tom, že tu návrh zákona, který ještě nebyl odhlasován, myslím, že bylo odloženo hlasování na později, a je to téma, které zajímá mnoho lidí, a to je e, zákon o e, asociacích, o združeních. Pan Bušaší e, jasně řekl, že je tu velké nebezpečí, že tento návrh zákona bude dusit združení, protože financování z ciziny například by nebylo možné, bude, bylo by zapotřebí vytvořit eh, tedy združení eh, určitým způsobem, takže tento nový návrh zákona by mohl spíše dusit eh, možnosti združování. Proto nevládní organizace jsou velice zneklidněné touto situaci a pan Bušeší o tomto hovořil, jasně řekl, že může dojít k takovémuto ohrožení. Navíc to datum bylo tedy ještě odloženo. Co se týče bezpečnosti v Magrebu a v Africe vůbec, hovořili jsme s panem Misirem, který je ministrem pro magrebské africké záležitosti. Pro mne to byl velice zajímavý okamžik eh, při, se, při setkání s ním, protože pan Besseler má skutečnou strategii a vizi eh, pro eh, bezpečnost. Byla vytvořena určitá skupina, Eh, v zemích Sahelu, eh, která má uchovávat vztahy s Evropskou unii a s USA. A tato strategie se zaměřuje tedy na otázku bezpečnosti a obrany a také boje proti terorismu a současně také eh, se zabývá bojem proti chudobě. A to si myslím, že je velmi důležitá věc, protože dokud bude chudoba, je zde riziko, že občané Eh, občané eh, mohou eh, podnikat různé druhy činnosti. Co se týče teď té volební mise, Vedla se o tom velká diskuze. Delegace Evropského parlamentu několikrát se ptala, zda tedy je možné, aby se takováto pozorovatelská mise Evropského parlamentu mohla odehrát. Bylo to zprvu odmítáno, nakonec jsme dostali toto pozvání ale setkala jsem se s těmi, kdo jsou eh, eh, v opozici, v těch jsou tedy v opozičních stranách, eh, s různými představiteli těchto opozičních mm, stran. První tajemník opoziční strany nám řekl, že je velmi zneklidněn tím, že tato vůle po demokratizaci zatím není eh, přesvědčivá. Je tu tedy nebezpečí, že naše volební komise pozorovatelská, a to řekli eh, to řekly také nevládní organizace, že, by, že bychom takto dodali eh, kredit procesu, který není úplně demokratický a správný, je důležité říci ohledně té eh, tuniské volební komise, že tam byla nezávislá eh, delegace, která, eh, která tedy sledovala volby. A proto to bylo uznáno legitimní. Um, Alžírsko nemá nezávislou volební komisi, bude tam ministr obrany a vnitra, kteří budou volby organizovat v podstatě. A proto je třeba, abychom eh, jednali obezřetně. Byli jsme upozorněni na to, abychom jako Evropané eh, tímto způsobem eh, neuznali de facto nějaký proces. Prosím, kolego Pancery. Chtěl jsem upřesnit dva prvky. Co se týče strategie pro bezpečnost, jasně, eh, otevřeně jsme Alžírsku řekli, že se musí snažit začlenit do boje proti terorismu Maroko, protože to je jeden z nej eh, mm, slabších bodů, nejdelikátnějších bodů a eh, zatím se mu nedostávalo velkého sluchu. Je to velice složitá situace, dochází k únosům v táborech v Sahraví, Eh, vyjednávání nepřináší nic, co se týče západní Sahary. A to pravděpodobně způsobí další radikalizaci toho polu Polisario. A mm, to se může projevit na schůzi, která se, mm, která se chystá v prosinci. Navíc eh, v oblasti může fungovat tedy Al-Qaida eh, a dochází k Eh, pohybu zbraní, které, eh, které přináší nomádi. Takže zapotřebí, aby do celé věci byly zašleněni, eh, i, nebo bylo začleno i Maroko. Nyní k volbám. Bohužel, řeknu vám to takto, třeba, že se někomu nemusí líbit. Je příliš mnoho poslanců, kteří jezdí po těchto zemích a, a není úplně jasné, koho vlastně reprezentují a jednají tam podle svého. Někteří tvrdí, že jsou přáteli té země, jiní, že pozorují volby. A bylo by tedy eh, vhodné, abychom dříve či později eh, zavedli určitou disciplínu. Pokud má dojít k nějaké eh, pozorovací misi, musíme jednat podle tuniského vzoru a to podle podmínek evropských, nikoli alžírských. Já jsem hovořil s panem komisařem Fileho a žádal jsem, aby se komise zachovala stejně jako eh, v Tunisku, aby, aby tedy ta aby nedošlo k, eh, k rozdrobení eh, občanské společnosti a abychom nelegitimizovali někoho, pokud nemáme patřičné záruky toho, co se v zemi odehrává. Já bych ještě chtěl dodat jednu otázku na pana předsedu Panceriho. Výborně víme, jaký spor se jedná mezi Alžírskem a Marokem ohledně Sahrawi. Jak v současnosti vypadá vztah mezi Alžírskem a Marokem? Jsou dobré tyto vztahy, slušné, dostatečné, výborné? Eh, velmi špatné. Jak to vypadá do nejbližší budoucnosti? Například eh, u alespoň některých témat, jako je terorismus nebo ochrana hranic. Eh, kromě oficiálních příležitostí nejsou ty vztahy nejlepší. Je tu problém, který se týká regionální integrace z hospodářského a sociálního pohledu. Je to je otázka boje proti terorismu. Mně se z toho zdálo, že alžírská strana chystá nějakou geopolitickou vizi, zejména v oblasti Sahelu, určitým způsobem, že tíhnou k vyloučení Maroka v této vizi nebo z této vize. A mm, podle mého by bylo vhodné spolupracovat na tom, aby Maroko e, bylo začleněno do této e, vize. Takže v podstatě je důležité se zaměřit na to, aby e, pokrok šel tímto směrem. Eh, pan předseda, děkuji. Eh, kolegové, chci připomenout, že v 11.15, tedy za 20 minut, se bude konat schůze za zavřenými dveřmi. Bude následovat výměna názorů eh, s panem Šualem Klaviněm, který je jmenovaným vedoucím delegace pro Indii a proto bude následovat pauza do 11.15, kdy budeme pokračovat schůzí za zavřenými dveřmi.